Děkuji vám, dámy pánové, že jste se účastnili hlasování. Zápis bude předložen ke schválení na začátku příští schůze. Pokud nejsou námitky, tak rezoluce, které byly přijaty, budou eh, předány příslušným orgánům. Tím